Takže jste připraveni hlasovat? První hlasování bude zjednodušený postup. Jedná se o zprávu pana Royla. A pokud jde o stanovy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, hlasujeme jmenovitě. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Bisogna... Někteří říkají ano, někteří říkají, že ne. Ale musíme skutečně zohlednit také ty, kteří se ještě neusadili. Ty. Myslím, teď hlasovali všichni. Dobrá, takže končujeme hlasování. 478 eh, odevzdaných hlasů, 453 pro, 13 proti, 12 eh, se zdrželo hlasování, zpráva je přijata. Pan Kazini, prosím. Non ho fatta a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Já jsem včas nemohl eh, zastrčit kartičku, ale byl bych hlasoval pro. Dobrá, tak budeme vycházet z toho, že pan Kasiny hlasoval pro. Nyní podle zjednodušeného postupu tak eh, máme zprávu pana De Castro, zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky. Hlasujeme o té zprávě a to jmenovitě. Prosím, hlasujte. Avete votato tutti? Všichni odevzdali své hlasy. Ano, hlasování je ukončeno. Máme 543 odevzdaných hlasů, 542 pro, 1 proti. Je to obrovská většina pro pana de Castro. Bulharské moře říkají v italštině, ale eh, dobře, Bulharsko je absolutně demokratickou zemí také. Ecco, l'ordine del giorno reca la votazione secondo la procedura semplificata sulla relazione. Nyní podle zjednodušeného postupu eh, hlasování o zprávě pana de Castro a to zmocnění plní úkolů laboratorního testování. Prosím, hlasování běží, je to jmenovitě. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 577 odevzdaných hlasů, 534 pro, 29 proti, 14 zdržení. Tímto je zpráva přijata. Nyní ke zprávě paní Hübnerové podle zjednodušeného postupu téma snížené sazby spotřební daně na Madejře a na Azorách. Hlasování běží a to jmenovitě. Prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 604 odevzdaných hlasů, 579 pro, 13 proti, 12 zdržení. Zpráva je tímto přijata. Pan Martin se hlásí o slovo, prosím. Ano, chtěl jsem hlasovat pro, ale bohužel um, můj stroječek na hlasování nefungoval. Ah, sí, sí. Prendiamo atto della sua segnalazione. Ano, bereme to na vědomí. Nyní ke zprávě paní Geringer, opět podle zjednodušeného postupu, ochrana volně žijících ptáků. Hlasujeme o této zprávě a to jmenovité hlasování. Hlasování je skončeno. 619 odevzdaných hlasů, 592 pro, mín, 4 proti, 23 se zdrželo hlasování a tímto je zpráva paní Gering přijata. Dostáváme se ke druhé zprávě paní Gering. Opět podle zjednodušeného postupu jedná se o spotřebiče plynných paliv. Hlasujeme, prosím, jmenovitě. Eh, hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je skončeno. Celkem 638 odevzdaných hlasů, 618 pro, 11 proti, 9 zdržení. Zpráva paní Geringa je tímto přijata. Třetí zpráva paní Geringa. Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. Zjednodušený postup. Hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je skončeno. 641 odevzdaných hlasů, 620 pro, 13 proti, 8 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Čtvrtá zpráva paní Geringa. Ochrana pracovníků proti působení asbestu. Zjednodušený postup, hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je ukončeno. 654 odevzdané hlasy, 643 pro, nikdo nebyl proti a 11 se zdrželo. Blahopřejeme paní Geringa čtvrté. Pátá zpráva paní Geringa, opět podle zjednodušeného postupu. Veterinární kontroly zvířat dovážených ze třetích zemí. Hlasování běží. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 657 odevzdaných hlasů, 644 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Zpráva je přijata. Šestá zpráva paní Geringa. agricola sui redditi. Eh, účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků. Zjednodušené eh, zjednodušený postup, jmenovité hlasování, hlasování běží, hlasování je u konce. Výsledek 657 odevzdaných hlasů, 632 pro, 17 proti, 8 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Sedmá zpráva paní Geringer. Eh, veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř společenství a jejich dovoz ze třetích zemí. Hlasování běží, je to jmenovité hlasování. Hlasování je skončeno. 662 odevzdaných hlasů, 641 pro, 15 proti, 6 se zdrželo. Také tato zpráva byla přijata. Osmá zpráva paní Geringe. Čistokrevný plemený skot. Eh, hlasování je zahájeno jmenovitě. Hlasování je skončeno. 655 odevzdaných hlasů, 633 pro, 13 proti, 9 se zdrželo. Paní Geringa předložila celkem 9 zpráv a opravdu je dovedla do bezpečného přístavu. Srdečně gratulujeme. Nyní se dostáváme k panu Busotilovi. On nám předložil zprávu týkající se dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. 662 odezdaný je hlasů, 602 pro, 32 proti, 28 se zdrželo. Eh, druhá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Je to jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 667 odevzdaných hlasů, 610 pro, 28 proti, 29 zdržení. Zpráva je přijata. Třetá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. 663 odevzdaných hlasů, 604 pro, 29 proti, 30 se zdrželo, zpráva je přijata. Čtvrtá zpráva pana Busutila. Eh, krát eh, vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Je to dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací svatý Krištof a Nevis. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 664 odevzdaných hlasů, 603 pro, 28 proti, 33 se zdrželo. Zpráva pana Busutila je tímto přijata. Pátá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování je zahájeno. Je to Barbuda, ne Barbados. Hlasování je ukončeno. 672 odevzdaných hlasů, 612 pro, 29 proti, 31 se zdrželo. Zpráva je přijata. Šestá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 672 odevzdaných hlasů, 608 pro, 31 proti, 32, 33 zdržení. I tato zpráva byla přijata. Srdečně blahopřejeme panu Busutilovi. Všech jeho šest zpráv bylo tímto přijato. Ora l'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'onorevole A. Nyní přecházíme k hlasování o zprávě Juty Hauk, návrh opravného rozpočtu číslo 9 lomeno 2009. Oddíl 3 Komise zemětřesení v Itálii. Hlasujeme o zprávě. Potřebujeme zde kvalifikovanou většinu. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 673 odevzdaných hlasů, 654 pro, 4 proti, 15 se zdrželo. Zpráva paní Hauk je tímto přijatá. Děkujeme paní Hauk. Děkujeme také jménem Itálie. Podle zjednodušeného postupu přecházíme k hlasování o zprávě pana Böge, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Také zde se hlasuje jmenovitě, potřebujeme kvalifikovanou většinu. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 677 odevzdaných hlasů 598 pro, 49 proti, 30 se zdrželo. Gratuluji, pane Böge, vaše zpráva byla přijata. Zpráva Diany Volis. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Marka Sivliče. Hlasujeme o této zprávě, jmenovité hlasování. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 671 odezdaných hlasů, 639 pro, 17 proti, 15 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Zpráva Carlose Coelha. Hodnotící mechanismus k ověření uplatňování šengenského AKY. Nemáme žádné pozměňovací návrhy, to znamená, že můžeme hlasovat. Hlasování běží. Noi stiamo votando la proposta di decisione sulla quale non vi sono emendamenti. Nemáme žádné pozměňovací návrhy eh, k tomuto návrhu rozhodnutí. Hlasování běží, hlasování je ukončeno. Ah, ah. Ok, allora, allora, allora. E, e in votazione la proposta. Dobře. Hlasujeme o zprávě pana Koeja. Nemáme k této zprávě žádné pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Nominale. Nemáme žádnou žádost o jmenovité hlasování. Žádnou takovou žádost jsme neobdrželi. Nejde o jmenovité hlasování. Můžeme hlasovat uh, přihlášením se. Pane Perony, je možné hlasovat různým, různým způsobem a také aklamací. Kdo je tedy pro? Zahajuje hlasování. Kdo je proti? Eh, takže Až tak pěkné to nebylo, takže zpráva byla odmítnuta. Komise má slovo. A zůstane komise u svého návrhu? Děkuji, pane předsedo. Prosím vás, eh, říká předseda, mohl byste vstát? Jak chcete. Pan Baro, místo předseda komise, můj kolega, zdůraznil, že návrh na hodnotící mechanismus ověření uplatňování šengenského AKY a chrání důvěru mezi členskými státy. Komise je přesvědčena o tom, že parlament by měl být zahrnut do tohoto hodnotícího mechanismu. Občané musí být schopni a dozvědět se o výsledcích tohoto hodnocení. Ale podle současných smluv není možné, aby parlament byl zahrnut do spolurozhodování. Z tohoto důvodu se komise drží svého návrhu především s ohledem na současně platné smlouvy. Ale ve chvíli, kdy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, bude se o tomto tématu opět hovořit a komise poté rozhodne, jakým způsobem by tento hodnotící mechanismus měl být přepracován, aby tak parlament se na něm mohl více podílet. A komise případně předloží změněný návrh. Děkuji. Komise tedy vysvětlila, že si ponechává svůj návrh. A to znamená, že tento návrh jde zpět do výboru pro občanské svobody. Pan Koejo, prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčný komis- komisi za vyjasnění, ale jak jsem řekl během diskuze, právní služba eh, parlamentu uznává legitimnost toho právního základu, z kterého vychází komise, ale říká také, že i zastávající platné smlouvy by mohla komise přijmout stejnou iniciativu za jiné, na jiném právním základě, což by umožnilo spolurozhodovací postup. Ale vzhledem k tomu, že komise tak neučinila, navrhuje navrhuji, abychom to vrátili výboru Libe, aby komise v mezidobí mohla znovu zvážit, podle lhůty, 55, podle lhůty v odstavci 55 jednacího e, řádu, tak, aby komise mohla přijít zpátky a přijmout spolurozhodovací postup, aby parlament měl ten hlas, který si zaslouží i v oblasti šengenských záležitostí. Děkuji. Děkuji, pane Kolio. Není potřeba, abychom o této vaší žádosti hlasovali, protože jakmile komise rozhodla se držet svého návrhu, je to automatické. Automaticky se to vrací do výboru Libe, tak jak, o toho, jak jste o tom mluvil. A nyní druhá zpráva pana Carlose Colia, je to hodnotící mechanizmus věření uplánění šengenského AKI o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování. To je návrh nařízení a nejsou zde žádné pozměňovací návrhy. Předkládám k hlasování. Není potřeba hlasovat jmenovitě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Není potřeba nějak počítat. Je jasné, že zpráva byla zamítnuta. Komise má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to stejný případ jako předtím, čili máme úplně stejné stanovisko, stejnou pozici. Dobrá. I tato druhá zpráva se vrací zpět do výboru, protože komise se rozhodla, že zůstává u svého návrhu. Tím jsme se dostali ke konci hlasování. Děkuji, děkuji vám za spolupráci. A e, zde dostáváme se k vysvětlení hlasování. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil